na otázky v této dlouhé debatě. Eh, chtěl bych říci, že mám velikou radost, že dnes mohu, mohu mezi námi uvítat dva nesmírně odvážné obránce lidských práv z Azerbajdžánu, eh, Leilu a Arifa Yunusovi v doprovodu eh, jejich statečné dcery Dinary, která v Amsterdamu učinila mnoho pro jejich propuštění. Takže s radostí je vítám mezi námi. Určitě si vzpomínáte na to, že v roce 2014 byla paní Yunus nominovaná na Sacharovovu cenu a dělal nám tehdy veliké starosti její zdravotní stav ve vězení. A Evropský parlament vyvinul bezprecedentní koordinované úsilí o její propuštění, což se, eh, což se podařilo právě tak, jako se podařilo úspěšně její vycestování. Je pro nás proto velikou ctí, že po svém dlouhém utrpení můžete být dnes mezi námi a um, rádi bychom tímto způsobem uctili uh, vaši snahu uh, bránit lidská práva. Přejeme vám co nejvíce zdraví, štěstí v dalším životě a máte podporu ve své práci i od našeho parlamentu. Ještě jednou děkuji, že jste tady s námi. Tak a teď má slovo paní Federica Mogherini. Děkuji, pane předsedo, a já bych se chtěla připojit k tomu uvítání eh, našich přátel